Slovo má zpravodaj eh, Šepflin. Uh, Děkuji, pane předsedo pane předsedo. rád bych poděkoval stínovým zpravodajům se kterými jsem spolupracoval na této důležité zprávě o evropské občanské iniciativě. spolupráce byla opravdu eh, příkladná a hlasování ve výboru AFKO bylo jednomyslné. Tato jednomyslnost je opravdu vzácná a to samo o sobě je signálem toho, že Evropská občanská iniciativa je správně vnímána jako klíčový nástroj ve struktuře Evropské unie. Je to velmi jednoznačná myšlenka. Evropští občané by měli mít právo zahájit legislativní iniciativu u otázek, které se týkají celé evropské úrovně. Všichni jsou si vědomi té velké vzdálenosti mezi Evropskou unii a jejími občany a Evropská občanská iniciativa se to snaží přemostit. Nicméně nepodkopává to reprezentativní demokracii, která je klíčovou stránkou jakékoliv demokracie. Evropská občanská iniciativa ještě posiluje participativní demokracii a reprezentativní demokracii, protože jde paralelně s tím, co děláme. Nejedná se o přímou demokracii, to fungovalo v klasickém řeckém státě, ale nemůže to fungovat teď s půl miliardou občanů. Evropská občanská iniciativa může mobilizovat eh, dostatečný počet eh, jednotlivců ve formě kolektivní akce. Nemůžeme podceňovat eh, tento mobilizační element. Sezbírat tyto podpisy vyžaduje organizační schopnosti a také odhodlání udělat něco politického Evropě. A z tohoto hlediska je tato iniciativa způsob, jak přivést evropské občany uh, do evropské politiky. Budou zde vždy určitá napětí mezi politickou iniciativou ze spoda a politickou reprezentací. Ovšem to, že určitý kolektiv občanů může hovořit jedním hlasem, to přidává něco nového do eh, naší Evropské unie. Už něco takového existuje v některých členských státech. Ovšem na evropské úrovni je to trošičku jinak, protože legislativa je vydávána z iniciativy komise. Evropská občanská iniciativa to trošičku mění, protože občané tím pádem mají také právo předkládat eh, evropskou nebo tedy legislativní iniciativu a tím se trošičku mění to rozložení. Takové je tedy pozadí Evropské občanské iniciativy. Ovšem eh, praxe zatím eh, ještě nebyla úplně dobře zavedena, protože bylo jich asi 15 těchto evropských iniciativ a žádná nedospěla do konce, takže stoprocentní neúspěch. V konzultaci s občanskou společností jsem mohl vycítit velké zklamání. Lidé si stěžovali na nedostatečné znalosti, na nedostatečné nakládání. A nebylo dosaženo toho politického cíle, to znamená zapojení občanů. My chceme vyřešit tyto nedostatky a naléháme na komisi, aby reagovala na hlas občanů flexibilněji. A já doufám, že ta změna povede k tomu, že Evropská občanská iniciativa bude efektivním nástrojem. Děkuji a nyní má slovo místo předseda komise pan Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám tuto dnešní diskusi o eh, občanské iniciativě a vítám také právo. Je to, myslím, pro mě dobrý základ, abychom mohli diskutovat o něčem, co už tady zaznělo během mých slyšení říkali jsme jako Junkrova komise, že budeme eh, soustředovat naše úsilí na občany, ale musíme také eh, změnit způsob, jak postupujeme a jak eh, tyto občanské iniciativy uchopíme, protože to může být významný příspěvek. Populace, občané mohou přímo se pokusit ovlivnit politiku a umožnit lidem eh, ovlivnit evropskou agendu v určitých konkrétních oblastech, které se jich dotýkají, je velmi důležité a je to způsob, jak iniciovat eh, politický dialog. Když jsem zastupoval eh, nizozemský parlament, tak jsem byl sám zapojený do občanských iniciativ a nyní je mým úkolem zajistit, že to bude i zde fungovat dobře. Je to zatím mladý nástroj, ale již máme určité zkušenosti. Eh, v březnu komise eh, vypracovala zprávu o eh, těchto iniciativách za poslední tři roky. Bylo registrováno 33 iniciativ, které začaly sbírat podpisy a tři z nich dokázali přijmout, získat přes milion. Dohromady to bylo asi 6 milionů podpisů. A a eh, všem se jim podařilo vlastně oslovit občany eh, napříč Evropskou unii, eh, aby se hm, jak si přihlásili k novým myšlenkám a je to významný nástroj participativní demokracie. Ale současně musíme eh, zajistit, aby tyto iniciativy byly uživatelsky přívětivější. Eh, ve vaší zprávě je, a je to, vlastně se to shoduje se závěry naší studie, eh, že mm, například kontaktní místo, které zodpovědělo už asi 230 tisíc otázek ohledně procesních záležitostí a Eh, přispívají po té, kdy je iniciativa registrovaná, pomáhají s technickými a logistickými aspekty. A nad rámec svých povinností vyplývajících z nařízení také zajišťujeme eh, online eh, poskytování informací zdarma. A my budeme pokračovat v našem úsilí, abychom podporovali členské státy ve zjednodušování požadavků, tak aby všichni občané mohli využít své práva právo podepsat občanskou iniciativu, pokud si to budou přát. A e, měli bychom také být, e, a členské státy by měly být otevřenější a měly by naslouchat e, tomu a sledovat, jak ten nástroj funguje a jak by šlo jej zlepšit. Komise Eh, velice eh, dobře slyší apel, aby tyto procedury byly zjednodušené a mm, my tedy sbíráme informace a nasloucháme jednotlivým subjektům a aktérům eh, a eh, apelujeme na Evropský parlament, aby také podpořil tuto iniciativu. A já bych chtěl velice poděkovat paní Šoflin za velmi dobře odvedenou práci, analýzu eh, implementace občanských společností a, možnosti budování koncenzu napříč politickými frakcemi a výbory. Nesnaží eh, se o stranickou práci, snaží se prostě pomoci občanům, kteří se poprvé třeba někteří eh, spojí eh, na evropské úrovni s politickým dialogem a komise by měla být připravena udělat eh, všechno proto, aby to usnadnila. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní dávám slovo panu Kaufmanovi. Výboru Jury. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo komise. Chceme a potřebujeme bezpodmínečně větší zapojení občanů do evropských projektů, proto je, má zásadní význam, abychom vytěžili závěry z těch občanských iniciativ tak, aby ty námi požadované občanské iniciativy vlastně uh, Eh, důlež, skutečně dospěli ke konci. Důležité je, aby toto nařízení skutečně bylo vhodné. Organizátoři občanských iniciativ potřebují zásadní podporu a zejména tedy v jednotlivých členských státech musí vlastně po registraci své iniciativy se sami rozhodnout, kdy chtějí zahájit kampaň podpisy pro občan, občanské iniciativy v žádné eh, státě by neměly být spojeny s nutností osobní identifikace. A my, pane místo předsedo, potřebujeme vyslat jasný signál mladým lidem, kteří vlastně by měli všude v mladých, eh, ve všech členských státech eh, být podporováni, pokud se chtějí zapojovat do, členský, do občanských iniciativ. Já doufám, že komise skutečně náš návrh co nejrychleji přejme občanská iniciativa musí nyní překonat eh, skutečně dětské nemoci, ten věk mateřské školky a skutečně dozrát. Děkuji. Za petiční výbor má slovo paní Besera. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, Evropská občanská iniciativa, první nástroj participativní demokracie přeshraničního charakteru, byla vytvořena, aby umožnila evropským občanům přímo navázat kontakt s institucemi a ovlivnit svými návrhy vedení Unie. Tři roky po spuštění tohoto instrumentu nám údaje říkají, že nefunguje náležitě. A vzhledem k tomu, že to, co nefunguje, musíme opravit, žádáme komisi o okamžitou revizi. Nástroje musí sloužit k účelu, za kterým byly vytvořeny. Občané musí mít eh, veškeré možnosti tohoto nástroje využít. Musíme zjednodušit požadovanou dokumentaci a třeba vymyslet i systém společné identifikace. Musíme vytvořit jednotnou překpášku a využít personálu a sídel evropských institucí již existujících v členských státech. Naše frakce se domnívá, že Evropská občanská iniciativa musí sloužit k revizi primárního práva. Je třeba okamžitě přistoupit k revizi, protože tím, že se vylepší Evropská občanská iniciativa, vylepší se celá demokracie. Děkuji. A teď jednotlivé politické frakce za EPP, pan Cáky. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že iniciativa eh, perspektiva evropských občanů je tady v této zprávě e, zastoupená velmi seriózně e, s tématem se zabývaly tři výbory. My jsme se na to dívali e, tak nějak pozitivněji jako na iniciativu, ale posle, první tři roky byly spíš kritické. Těší nás, že je, panuje konsenzus a jako místo předseda petičního výboru se e, tedy tento názor sdílím. Je důležité, aby občané cítili, že mohou eh, se obrátit na evropské instituce. A protože několik případů se také dostalo k Evropskému soudnímu dvoru, tak doufám, že Evropská komise využije eh, tyto rozsudky soudního dvora eh, ohledně přípustnosti některých iniciativ k určité větší flexibilitě chci o to poprosit pana komisaře Timmermance, aby ty iniciativy byly v budoucnu úspěšnější. Za frakci SD paní Breso. Děkuji, pane předsedo. Především já bych ráda poděkovala zpravodaji panu Šepflinovi, protože odvedl skvělou práci. Je také pravda, že jeho zpráva byla přijata jednomyslně a naši, naše stínová zpravodajka Silvia Ivon Kaufmann, eh, ta zase se tomu věnovala opravdu dlouhodobě a já jí za to děkuji. Pane místo předsedo Tibrmenci, my jsme s velkým potěšením vzali na vědomí to vaše angažmá, které jste zde vyjádřil jménem komise. Není pochyb o tom, že tyto první tři roky ukázaly, že jsou zde velké konkrétní problémy s fungováním této iniciativy. Především bych ráda připomněla, že je třeba vyjasnit eh, celou proceduru. Ne tedy postup registrace, ale ten postup, eh, jak konkrétně skupiny občanů mohou eh, využít této příležitosti, získat registraci a předložit iniciativu, která by byla v souladu se smlouvou. Za druhé je třeba také usnadnit sběr a my jsme navrhli celou řadu bodů, které pokud budou přijaty, tak zjednoduší sběr podpisů a tím pádem napomohou iniciativám občanů. Třeba prodloužení termínu, podpisy online a tak dále. Je to spousta věcí. Ale pak je zde jeden zásadní bod a sice návrh komise a u toho my očekáváme, že komise bude jednat. Pokud je zde registrace, pokud jsou zde podpisy, tak musí následovat návrh ze strany evropských institucí. Děkuji. Děkuji a za frakci EKR má slovo pan Ujazdovský. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme panu poslanci Šepflinovi nejen za to, že dosáhl konsensu, ale především za to, že předložil takový návrh zprávy, jehož cílem je oživení institucí. Hned jsme viděli už v první fázi, že návrhy předložené panem zpravodajem sloužily k likvidaci byrokratických omezení, sloužily k dobré realizaci institucí. Ve zprávě jsou obsažena také řešení, která se týčí, týkají těch eh, nejpalčivějších bodů. A to je otázka na Evropskou komisi. Zda bude připravena omezit eh, svou vlastnou, svou vlastní svévoli, protože o to tady právě jde. To, co potkalo iniciativu One of Us, eh, která byla podpořena celou řadou občanů a byla potom odmítnuta Evropskou komisí. To už by se nemělo opakovat v budoucnosti. Já si myslím, že každá iniciativa, která je podpořena odpovídajícím a vyžadovaným počtem podpisů, musí být následována legislativními kroky. Teď jde o to, zda komise bude reagovat na tuto zprávu tím, že bude novelizovat eh, nařízení o evropské iniciativě, protože to bude skutečný test, skutečná zkouška. Ta zpráva je velmi dobrá a já ještě jednou děkuji panu zpravodaji, ale teď je míč na straně hřiště komise. Komise musí udělat další krok a já apeluji na to, aby to právo, to politické právo bylo reálné a ne fiktivní. Děkuji. Za frakci ALDE má slovo pan Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Občanská evropská iniciativa je jeden z nejnovátorštějších prostředků pro vlastně eh, devalvovat eh, demokratickou legitimitu Evropské unie. Kdo by se netěšil z takové pokročilejšího zapojení evropských občanů? Nicméně po eh, období čtyř let, když hodnotíme to fungování, hm, přitom abych, aniž bychom spochybňovali samotný princip fungování Evropské iniciativy. Mnoho iniciativ narazilo na různé překážky, až tak, že museli skutečně opustit celý projekt. Kolega Šepflen dobře poinformoval o práci komise v oblasti ústavní práce, za to bych mu chtěl poděkovat. Tam vlastně to byla jednomyslná vůle zlepšit fungování evropských občanů občanských iniciativ. Podporujeme návrh, který by měl zjednodušit postup a zdálo by se rozumné, aby komise vlastně registrovala pouze tu část iniciativ, které vlastně patří do její kompetence a převedla je tam, kde vlastně těm příslušným národním nebo regionálním orgánům, kam patří ostatní iniciativy. To, e, co nám rádi bychom upřesnili, jakožto skupina ALDE, že komise by měla připustit také takové iniciativy, které se týkají primárních práv Evropské unie. Z tohoto hlediska fungování Evropské unie je často paralizováno limity, které jim vnucuje smlouva. Komise, která má vlastně právo iniciovat změnu smlouvy, by, se mohla, by mohla předložit návrh ve prospěch evropských občanů. Za tímto účelem jsme předložili se skupinou zelených pozměňovací návrh, který by měl vlastně se změnit, eh, nebo týká se otázek souvisejících smlouvy v souvislosti s iniciativou. A nyní za frakci GUE NGL má slovo paní Spinelli. Děkuji. Unie objevila participativní demokracii po krizi. Ne, irské ne, smlouvě. A teď se krize ještě prohloubila a participativní demokracie je mrtvá. Žádná iniciativa, která se sbírala dostatečný počet odpisu, podpisů, nebyla následována legislativními kroky. Šeplinova zpráva není dokonalá, bohužel neumožňuje měnit smlouvy, ale získala jednomyslný souhlas výboru AVKO, protože v mnohem zjednodušuje legislativní follow-up těchto iniciativ. Já jenom žádám, aby nebyl odhlasován pozměňovací návrh 4, protože tím by se stala tato iniciativa lukem bez šípu. Já to žádám, o to žádám socialisty. Tam by komise podle tohoto návrhu měla přijmout návrh, nebo tedy předložit návrh pouze poté, co k tomu vydá pozitivní stanovisko. 29 ze 40 iniciativ bylo eh, přijato, tři získaly podpisy pouze právo na vodu získalo vágní pozitivní návrh, nebo tedy stanovisko, ale žádné kroky nenásledovaly. Paní komisařka reagovala na návrhy ohledně TTIP, ovšem nebyl zde žádný follow-up. Mě by také zajímalo, pane místo předsedo Timmermansi, od koho dostala komise mandát? Děkuji. Per il verde. Za frakci zelených eh, pan Terry Cabras. Děkuji. Pane předsedo, eh, zelení se zájmem, ne s nadšením eh, se chopili reformy iniciativy, občanské iniciativy, protože se domníváme, že toto je příležitost posílit vztah mezi občany a evropskými institucemi, které někdy se jeví jako vzdálené a arrogantní. Eh, práce kolegy Šoflina je obecně, dá se říci, dobrá, má za cíl inovaci a proto také byla přijata eh, ve výboru. Eh, ale nicméně jsou určité body, které podle mého názoru si zaslouží více odvahy z naší strany a eh, by došlo k nutnému zlepšení follow-up každé úspěšné občanské iniciativy po jejím odevzdání, tak abychom posílili obecně ehm, tyto iniciativy. To znamená, znamená tyto následné kroky, eh, znamená, znamenají eh, také korespondovat eh, s těmi patenty a posílit vztahy s institucemi. Některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, podle mého názoru dostatečně neodrážejí cíl, který jsme si stanovili. Abych byl upřímný, musím říci, že takové pozměňovací návrhy do určité míry vlastně směřují opačným směrem, než co je požadováno a co je cílem. Proto naše frakce předložila vlastní pozměňovací návrhy. Jejich cílem je dát možnost parlamentu i komisi sehrát pozitivní roli ve prospěch těch, kteří v rámci svých demokratických impulzů se snaží vybudovat přátelštější Evropu. A já doufám, že naše pozměňovací návrhy získají většinu našich kolegů. Děkuji, pane předsedo. De nada. La... Není zač. A slovo má za frakci EFDD pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Evropská občanská iniciativa vyvolala velká očekávání. Má to být hlavní nástroj přímé demokracie, základní pilíř pro hnutí pěti hvězd. Kolegové připomněli počty zahájených iniciativ. Pouze tři byly prohlášeny za přijatelné a to kvůli byrokratickým průtahům, nedostatku informací, nedostatku jednotnosti mezi členskými státy, i pokud jde o sezbíraná data a právní základ. Tato zpráva přináší důležité odpovědi z logistického hlediska a já děkuji zpravodaji schpflinovi Ale musíme udělat větší kroky, politické kroky. Politické kroky spočívají také v tom, že by se vyřešil střed zájmu komise, která na jedné straně je předmětem, nebo tedy subjektem, který je tedy který, na který se obracejí občané a na druhé straně komise o tom sama rozhoduje. Nemá to být volba pro komisi, má to být povinnost, pokud chceme přizpůsobit a přiblížit instituce občanům. Stejně tak eh, je třeba umožnit eh, Evropské občanské iniciativě také měnit smlouvy. Musíme dát nový impuls eh, Evropské unii a občané to mohou udělat, aby stělesnili sen, sen otců zakladatelů. Děkuji. A za frakci. Má pan Aneman slovo. Vážený pane předsedo. Evropská občanská iniciativa je, aby byla perfektní a aby dobře fungovala, tomu nemůžeme věřit, protože známe ten princip. Samozřejmě v zásadě bychom eh, tu myšlenku Evropské občanské iniciativy podpořili, protože je to určitá možnost eh, předkládat eh, obč- Evrop- problémy evropských občanů komisi a ve Šeplinově zprávě se poukazuje na to, že existují um, četné lidové iniciativy, ale že vlastně většina těchto iniciativ um, trpí touto složitostí a nejsou dotaženy do konce. Proto vlastně jsme proto, aby tento nástroj pro eh, evropské iniciativy se stal příznivější pro, aby byl zjednodušen a aby takže předložíme odpovídající pozměňovací návrhy, které jdou tím směrem. Děkuji kolego Anemansi. Nyní na minutu kolega Balčo. Děkuji, pane předsedo. Evropská občanská iniciativa by byla nástrojem, který by zajistil přímý přístup občanů k rozhodování v Evropě, ale je to velmi slabý nástroj. Je potřeba získat milion podpisů a jediné, čeho dosáhnete, je, že komise mm, předloží návrh. Bylo 51 iniciativ, tři byly prohlášeny za eh, přípustné a žádná eh, eh, legislativní práce nenásledovala. Teď se chceme zlepšit ehm, tento systém, ale je to slabé. Podívejte se na migrační krizi, kdy politická elita v Evropě je tak vzdálená občanů, Eh, názorů občanů. Proběhlo několik eh, výzkumů veřejného mínění, které dokázaly, že je obrovská propast mezi občany a jejich názory a názory jejich politických elit. Takže my potřebujeme evropské referendum. To je nástroj, který by znamenal skutečnou přímou demokracii. Děkuji. Děkuji, kolego Balčo. Dovolit, dovolíte otázku od kolegy Koburda? Tak ano, prosím, kolego. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit prostou otázku, jestli se mnou souhlasíte, když řeknu, že lidé v tomto parlamentu nemohou uh, udělat nic uh, Eh, nemohou prosadit vlastní iniciativy. A jak pro boha obyčejní občané by to mohli dokázat? Je to úplná ztráta času. Souhlasíte se mnou? Tak kolego Balčo, odpověste prosím. Jestli tomu dobře rozumím, vy se ptáte, nebo říkáte, že my sami nemáme možnost prosadit v parlamentu něco a takže je ztráta času dávat tu pravomoc občanům. Ne, to není ztráta času. Jestliže se využije nástroj, který stanoví jasný rámec, který bude opravdu fungovat. To je rozdíl oproti té stávající iniciativě. Ve vaší vlastní zemi existuje referendum, které občané mohou využít a my bychom měli vytvořit takový nástroj, který by byl podobný na úrovni Evropské unie. Děkuji. Děkuji, kolego Malčo. Nyní nemá slovo kolegyně. Lisabonským sporazumem je mogu... Děkuji. Lisabonská smlouva přinesla také Evropskou občanskou iniciativu. Já si na rozdíl od pana kolega Koborna myslím, že je to skvělá iniciativa, která pomáhá našim občanům v tom, aby se zapojili do demokratického procesu. Víme, že 51 těchto iniciativ byla vytvořena, pouze tři byly přijaty, ale nenásledoval žádný legislativní akt, to víme. Já děkuji panu kolegu Šepflinovi za práci na této zprávě. Myslím si a doufám, že komise bude aktivnější, že pomůže nebo tedy usnadní sběr podpisů, že také urychlí registraci a já doufám, že tímto způsobem se to všechno zjednoduší. Myslím si, že je to velmi důležitý nástroj, musíme tomu přizpůsobit také národní legislativy. Já si myslím, že je to velmi zajímavý a pozitivní nástroj. Děkuji, kolegyně Šojca. Nyní následuje kolegyně Tarpadel. Tapardel. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Přímá demokracie podle atenského modelu není tak archaická, jako bychom si mohli myslet. Evropská občanská iniciativa, já bych mohla říci, že je to moderní nástroj, který umožňuje zapojení občanů do rozhodujících procesů. 51 iniciativ bylo předloženo více než 6 milionů evropských občanů, kteří byli zapojeni, snažili se bojovat za to, aby Evropa se změnila, ale nesmíme zde udržovat určitý falešný obrázek. Pouze tři iniciativy byly připuštěny a žádná nakonec se nepřeměnila v legislativní akt. Nyní je potřeba zvýšit úspěšnost těchto iniciativ a jakým způsobem to můžeme udělat. Tím, že budeme mít lepší systém schromažďování podpisů online a měli bychom také zvýšit informovanost občanů. Řešení je na mladých lidech. Mladí lidé si daleko více uvědomují, daleko více jim záleží na společnosti společnosti, v které žijí a jejich zapojení by mohlo být příjemným překvapením, to by bylo vlastně takový dárek pro Evropu, takže já jsem pro snížení věku z 18 na 16 let. Můžeme přeměnit tuto eh, zkušenost do budoucího úspěchu a využít veškerý potenciál mladých lidí, kteří by se mohli aktivně účastnit rozhodovacího procesu v Evropské unii. Děkuji, kolegyně Tapadel. Já nyní neum, nepovolím žádnou modrou kartu, protože už jsme vlastně překročili řečnický čas a nyní na jednu minutu kolega Mariaš. Děkuji. E, Evropská občanská iniciativa, která vlastně byla zavedena Lisabonskou smlouvou, je skutečný výdobytek evropských občanů a posiluje přímou demokracii v Evropské unii. Současně se jedná také o formu koordinace a úzké spolupráce mezi vlastně občany a platformami, což by mělo takto posilovat sociální eh, působení, sociální akce. Spravodaj se snaží eh, osvětlit slabiny stávajícího aktu, který by měl být změněn, aby se zajistilo zapojení eh, větší občanů, zejména v případě hospodářské krize. Také by se měla posílit transparentnost a efektivnost. Je potřeba, aby si všichni uvědomovali, že Evropská občanská iniciativa představuje základní právo evropské demokracie, které by mělo být využíváno občany a hnutími eh, a tak, aby se vytvořila fronta eh, boj proti chudobě, proti ztrátě lidské důstojnosti, proti eh, bankovnímu režimu a my vlastně přijmeme iniciativu v této oblasti. Děkuji. Děkuji kolegovi Mariasovi a nyní následuje kolega Dyrán na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane Timmermansi, v roce 2009 Lisabonská smlouva se pokusila vytvořit přímou vazbu mezi eh, evropskými občany a Evropou. Pravda nás nutí uznat, že to byl naprostý neúspěch. Ono to zde zaznělo, hovoříme o 51, ve skutečnosti jich bylo 53, protože v říjnu byla předložena nová iniciativa. 53 iniciativ, ve skutečnosti 3, které měly více než milion občanů a nic se nestalo potom. Nic. Takže já mám určitý problém, protože občané nejsou hloupější než komisaři nebo my, takže v určitém okamžiku pocitují, že to není k ničemu, co dělají. Tyto kampaně vyžadují významnou energii, významné rozpočty. Občané se do toho zapojili, věří v to. A co vidí? Vidí, že vlastně nic nefunguje a že jsme přešli z velkého, od velkého počtu iniciativ nyní ke směšnému počtu. Takže dívejte se, já si myslím, že bychom měli mluvit jasně. Máte zde možnost, máte alternativu. Buď předložíte legislativní akty, a nebo předseda přerušuje. Děkuji kolego Diráne. Nyní na jednu a půl minuty kolega Zvěr. Spoštovani, rád bych se zahválil poslancu Šeplinu za odlično poručilo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za skvělou zprávu, protože eh, přispívá k dalšímu vývoji evropské iniciativy. Zpráva má za cíl zlepšit tento nástroj, který také eh, redukuje demokratický deficit. Má za cíl odstranit některé překážky, eh, které, na které narážejí organizátoři iniciativ. E, občanská společnost reagovala velice pozitivně. E, v poslední tři roky více než 53 iniciativ bylo nastartováno, ale většina z nich bohužel byla nepřípustná, pouze tři byly přijaty a žádná iniciativa nenásledovala e, ve formě legislativních aktů. A to je špatně. Demokratice, demokracie je zranitelná a bylo řečeno mnoho o neefektivnosti demokracie. Někteří dokonce tvrdí, že demokracie je na ústupu, ale myslím si, že tato forma přímé demokracie činí Evropskou unii dynamičtější a mobilizuje občanskou společnost. Proto podporuji ten apel eh, pana Šeflina, aby evropské instituce a členské státy propagovaly Evropskou občanskou iniciativu a posilovaly zapojení občanů do společenského života. Pokud zůstanou instituce pasivní, nedosáhneme výsledku. Děkuji kolego Zvěrovi. Přerukna. Takže nyní na jednu minutu kolegyně Mici má slovo. Vážený pane předsedo, Evropská občanská iniciativa je první nástroj, který poskytuje evropským mož- občanům možnost hrát aktivní roli v, eh, provádění, v rozhodování o evropské politice. Takto vlastně je nabízena evropským občanům příležitost, aby mohli hrát ro- roli a vlastně mít přístup k Evropské komisi, radě a k parlamentu. To znamená, jinak jsou to instituce, které jsou velmi vzdálené od občanů. A tak to vlastně by se po, mohli spolu utvářet budoucnost evropské politiky. Je to v každém případě podle mě je to cíl. Bohužel skutečnost se poněkud liší od těchto cílů. Evropské iniciativy byly zamítnuty, nebyly při, vůbec připuštěny a často narážejí na překážky které jsou takového rázu, že občané nakonec jsou odrazeni. E, Evropská iniciativa musí být co možno e, nejjednodušší pro občany a musí zajistit aktivní účast občanů. Děkuji. Na jednu minutu následuje kolega Gerike. Pane předsedo, pane více než já jsem rok jsem evropský poslanec za můj volební okrsek a když vlastně Eh, hovořím s občany, tak často slyším, vy jste vlastně první evropský poslanec, který se skutečně o nás zajímá. Jinak je Evropa tak daleko, tak vzdálená a to musíme změnit. S kým vedu rozhovory, tak vlastně říká, Evropa potřebuje přímou demokracii, Evropa potřebuje propojení občanů, kteří musí eh, cítit demokracii. Proto mám radost, že dnes diskutujeme o tom, že bychom měli podporovat tyto kampaně, kterou podpořilo 70 tisíc evropských občanů. Za to děkuji. E, Evropská občanská iniciativa se musí stát jednodušší, musí být účinnější a méně byrokratická. Nepovažujte občany za hloupé. Oni, oni vlastně ale když vidí, že jejich iniciativy se neprosazují, tak jsou zklamáni. Snažme se, aby vlastně a aby to vlastně a občané se zapojovali a to je nejen každých pět let u voleb. Děkuji a nyní kolegu Gigolda zde nevidím, takže přejdeme hned k postupu ke HDI. Kolegyni Záborské uděluji s tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že pan zpravodaj schpflin ve své zprávě shrnul mnoho nedostatků Evropské občanské iniciativy protože pouze pokud se nám podaří tyto nedostatky odstranit, tak iniciativa bude mít šanci stát se fungujícím nástrojem demokracie. Způsob, jakým komise smetla ze stolu občanskou iniciativu One of Us, je pro mě a další dva miliony občanů obrovským zklamáním. Odhalení, která ukázaly obchodování s orgány potrasených dětí a jejich používání na výzkumy potvrzují riziko financování takovýchto pokusů z rozpočtu Evropské unie ignorováním hlasu občanů komise neodůvodně odmítnutí takovéhoto financování a ignorovala i rozhodnutí Evropského soudního dvora v Lucemburku. Děkuji. Děkuji, kolegyně Záborská. mám dvakrát tolik žádostí o slovo, než můžeme skutečně využít, takže omezíme to na jednoho řečníka za frakci. Následuje kolega Altondo. Dámy a pánové, já myslím, že můžeme vyvodit tři závěry z této debaty. Evropská občanská iniciativa je velmi důležitá pro občanskou účast za druhé, současný zákon nefunguje a za třetí je třeba tento zákon vylepšit. Na tom se shodneme. Já bych rád navrhl panu Timmermansovi řešení, které mně připadá zajímavé z politického hlediska pro reformu iniciativy. Pro ty iniciativy, které získají milion podpisů, ale nejsou potom přijaty, z otázk z důvodu různých kompetencí, tak by bylo dobré dát jim institucionální odpověď. Nemůžeme nechat upadnout v zapomnětní iniciativu, která má takovou schopnost se sbírat podpisy a z formálního nebo právního hlediska potom není řešena. Já chci, aby zde byla odpověď komise, i když by to byl třeba odkaz na další iniciativu nebo očekávání nějakých legislativních kroků, ale aby zde byla vždy legislativní odpověď. Děkuji, kolego, a nyní následuje kolega Skřipek. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Několikrát jsme o tom diskutovali oficiálně i neoficiálně. Od roku 2012 tento nástroj existuje a počet úspěšných e, iniciativ ukazuje e, úspěch nebo spíš neúspěch e, tohoto legislativního procesu. Já jsem se tady zastával iniciativy jeden z nás a takže vítám snahu, aby tento nástroj byl přístupnější pro občany, i když to není dost. Pane komisaři, eh, vysvětlete prosím občanům netransparentnost v této oblasti. Jak je možné, že orgány, které, které eh, zas, eh, jsou za to zodpovědné, pouze jako kontrolují přípustnost a u těch, které byly v minulosti zamítnuty, kde to, toto odmítnutí nebylo žádným způsobem zdůvodněno, já chci se zeptat, jestliže 2 miliony miliony lidí eh, apelují, aby nebyly eh, zabíjeny děti před narozením a to se vám zdá málo, eh, tolik lidí, takže prosím odpovězte mi. Děkuji kolegovi Skřipkovi a nyní následuje kolega Fere, kolegyně Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Vy jste chtěl, vy jste chtěli ozdobit Lisabonskou smlouvu tou evropskou girlandou, ale vlastně není to něco, co skutečně zajišťuje zapojení lidí. To, co nazýváme Evropská občanská iniciativa, tak od začátku bylo perverzní a dětské. Byl to pokus o legitimizaci něčeho, co je svým, svou podstatou antidemokratické. A smlouva vlastně nerespektovala názor eh, občanů vyjádřený v referendu a to zcela jasným způsobem. I my vlastně o za tři roky jsme viděli, že došlo skutečné diso nástroje takzvané participativní demokracie. Bylo více než 50 pokusů a pouze tři vlastně dokázalo splnit ty velmi rigidní, striktní parametry. A i tyto návrhy nakonec jsou někde v zásuvce komise a Bůh ví, kdy vlastně tyto iniciativy budou vůbec zveřejněny. Děkuji kolego Ferreiro a následuje kolega Šoltes. Herr Kollege Scholtes? Je zde kolega Šoltes. Eh, pobuda je eh, instrument. Evropská občanská iniciativa je nástroj k výkonu přímé demokracie a byla zde spousta neúspěšných iniciativ. Komise nereagovala a to vyvolalo určitý zmatek mezi občany a také zklamání. Občané očekávali, že to, co je psáno, bude také implementováno. A pokud je to napsáno, tak by se to prostě mělo uplatňovat. A jak jsme slyšeli, je třeba učinit jisté politické kroky pokud jde o přípustnost těchto iniciativ. A také je třeba lépe definovat kritéria. Pravidla musí být jasná, jinak nebudou efektivní. Pokud pravidla zůstanou i nadále nejasná, Evropská občanská iniciativa bude pouze iluzí. Děkuji. Děkuji kolego Šoltesi a následuje kolega Ana. Anat. Slovo Evropská občanská iniciativa zní skvěle. V principu více demokracie, více moci, která je předána lidem místo těm těch politiků. Nicméně nefunguje to. Měli jsme 51 iniciativ, které byly prohlášeny za nepřijatelné. A přitom se jedná o demokratické právo občanů usilovat o novou legislativu. Já jsem dnes cestoval přes Švýcarsko, abych se sem dostal. A Švýcarsko ukazuje cestu. Tam nejsou jen veřejné petice, které se projednávají, ale občané se mohou vyslovit v referendu. Jak neuvěřitelný příklad skutečné uh, participativní přímé demokracie to nám švýcarsko ukazuje a já myslím že každá země evropské unie by se mohla poučit z příkladu švýcarska. Děkuji kolego Arnote a na závěr Catch the Isle. Další přihlášený řečník. Děkuji pane předsedo. Evropská občanská iniciativa je dobrá myšlenka a to, že by vlastně se měli občané zapojit do vytváření evropské legislativy, ale vlastně často se o tom pouze hovoří. Tento institut existuje tři roky, 51 iniciativ, ale žádná iniciativa nebyla skutečně, nevy, nevyústila v legislativní akt, takže vlastně potom Pane komisaře, co si o tom mají občané myslet, například iniciativa ty proti TTIPu také? Eh, jakým způsobem eh, mají mít myšlení o Evropské unii, pokud je tento instrument jim teoreticky k dispozici, ale nemohou ho skutečně využívat. A v v praxi vlastně je naprosto zbytečný. Já říkám, že tato iniciativa, tak jak existuje nyní, je čisté placebo a prosím, nedělejte z evropských občanů hlupáky. Děkuji, kolego Obermajere. Nyní dávám slovo komisaři Timmermansovi za komisi. Dovolte mi, abych zopakoval, co jsem říkal na začátku. Komise je připravená velice úzce spolupracovat s panem Šeflinem a s parlamentem, abychom viděli, do jaké míry můžeme aplikovat ta zlepšení uvedená v jeho zprávě a navržená k té iniciativě. Já se těším na spolupráci s vámi, tak abychom zlepšili evropskou iniciativu tam, kde můžeme. Podíváme se na nařízení v určité fázi, ale komise rozhodně eh, nebude se zdráhat tak učinit, když se to bude považovat za účinné a užitečné. Na druhou stranu iniciativu nemůžeme proměnit něco, co není a nemůžeme být kritičtí k tomu, že to není to, co byste si přáli, aby to bylo. Je to prostě jasné, vychází ze smlouvy. Smlouva je něco, na čem se všechny členské státy dohodly, podepsali, ratifikovali to národní parlamenty a my nemůžeme jít nad rámec smluv, i kdyby to třeba bylo hezké. A komise je zodpovědná za to, že smlouvy budou aplikovány a smlouvy říkají, že Evropská občanská iniciativa je nástroj pro zapojení občanů do dialogu. A to není iniciativa, která by dávala občanům právo právo eh, legislativní iniciativy, to je jiné zvíře. Prostě když se vám to zvíře nelíbí, tak fajn, ale ne, eh, neříkejte, nevyčítejte mu, že není to, co chcete, aby bylo, protože prostě to je nástroj reprezentativní demokracie, který má ujistit, že budou občané zapojeni do diskuze a není to alternativa reprezentativní demokracie. A jsem se jist, že tento parlament by sám nechtěl se odstnout mimo tuto pozici. Eh, eh, takže eh, takže my tady zapojujeme občany do dialogu o politikách. Jestliže komise aplikuje pravidla, ano, tak někdy, bohužel často, musíme říci, že přijaté iniciativy nejsou v souladu s existujícími pravidly. Můžeme změnit pravidla, na to se můžeme podívat, můžeme pomoci lidem eh, eh, přijímat iniciativy, překonávat byrokratické překážky. To se můžeme pokusit zlepšit, už jsme se o to ostatně pokusili a přijali jsme všechny osoby, které eh, chtějí eh, vytvořit určitou iniciativu a pomohli jsme jim třeba ty otázky upravit, přeformulovat tak, abychom mohli říci, že to eh, vyhovuje pravidlu. My se snažíme jak si být jak si nápomocní, ale nemůžete komisi vyčítat, že pravidla aplikuje. Kdybychom pravidla neaplikovali, neaplikovali tak by to hm, také nebylo dobře. Takže to bych chtěl zdůraznit. Ale chci zopakovat, že my jsme připraveni úzce spolupracovat s panem Šeflinem a jeho kolegy tak, aby se ta situace zlepšila a já tady vidím veliký potenciál v tomto nástroji. Ono je velice snadné po poměrně krátké době eh, tento nástroj odsoudit, protože není takový, jak byste si přáli, aby byl. Takže nedělejme to větší, než to je, ale nediskvalifikujme tento nástroj dříve, než uděláme maximum pro to, aby mohl fungovat lépe, tak jak to navrhují pan Šeflin a jeho spolupracovníci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Timmermansi. A na závěr dostává slovo zpravodaj kolega Šepflin. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem, kdo se zúčastnil této konstruktivní debaty. Já myslím, že všichni byli konstruktivní až na jednu či dvě výjimky. Děkuji především za slova podpory panu místopředsedovi Timmermansovi. Na některé věci bych rád navázal. Nemůžu samozřejmě schrnout všechno, co zde zaznělo. To, co říkal pan Gerens ohledně revalorizace demokratické legitimity, to je věc, kterou musíme brát velmi vážně spojení, propojení občanů, to zde zaznělo několikrát. A potom otázka toho follow-upu, co se děje poté, to je také důležité. Já, když to nikdo neví, mám velmi zaprášený titul eh, zpráv, takže pokud jde o právní regulaci a uplatňování pravidel, tak vždy je tam určitý prostor, jak je to možno interpretovat. A tady já bych na vás apeloval, abyste byl flexibilnější, uplatňujte pravidla, ale když je tam nějaká ta šedá zóna, tak myslete na ten milion lidí, kteří se do toho zapojili. Změna smlouvy, to zde zaznělo. Ano, změna smluv jednoho dne nastane, ale ne v souvislosti s Evropskou občanskou iniciativou. Já si myslím, že primární právo skutečně není souhla, součástí. Evropská občanská iniciativa může volat, aby komise jednala určitým způsobem, nicméně nemůže jí diktovat legislativu. To je věc, která by se měla ještě zrevidovat. Evropská občanská iniciativa nemůže ovlivnit probíhající procesy, i když eh, vstupy od zúčastněných stran budou vnímány. A evropští občané jsou zúčastněné strany. Já tedy ještě jednou chci poděkovat panu Timmermansovi. Já si myslím, že pokud jde o Evropskou občanskou iniciativu, tak teď je míč na vaší straně hřiště a uděláte určitě všechno pro to, aby to fungovalo. Děkuji kolego Šepfline, tímto ukončuji.